Oh, Pan předseda. Ich erkläre die am 6. Nyní zahajuji eh, zasedání přerušené 6. Eh, února. Zápisy a texty ze 6. únoru jsou k dispozici. Máte prosím námitky? Zápis je tedy